základě všech těchto materiálů pak přijmeme v brzké době příslušné rozhodnutí. And, uh, now... Děkujeme, pane komisaři, a tím ukončujeme tuto rozpravu. And just now we continue with her. A dostáváme se ke zprávě Malcolma Harbra, rekreační plavidla a vodní skútry. Jako první promluví pan Harbr máte čtyři minuty. Děkuji vám, pane předsedo, eh, za slovo a za možnost představit zde eh, tuto velmi důležitou zprávu pro jednotný trh. Rád bych také poděkoval eh, všem poslancům v mém výboru, kteří na tomto spolupracovali. Celá řada stínových zpravodajů je zde v sále. Zejména je tady pan Šváb, který hrál klíčovou roli vzhledem k tomu, že v jeho volebním okrsku je velice důležitá vodní hranice, kde je hodně eh, těchto rekreačních plavidel. Je to eh, Kostnické jezero. Někteří se ptají, proč potřebujeme regulaci, proč potřebujeme harmonizovanou regulaci pro produkty. Eh, já myslím, že zaprvé je důležité připomenout, jak významný je výrobní sektor těchto plavidel. Celkem protože se do toho zapojuje hodně malých firm, se odhaduje, že je to nějakých 37 tisíc podniků a to děkuji eh, naší místní knihově, která mi poskytla velmi dobrý briefing s aktuálními čísly. Vytváří to tedy celou řadu eh, pracovních míst. Stavitelé, loďaři, výrobci motorů a samozřejmě uživatelé těchto plavidel a tak dále. Eh, o co se snažíme? Jako vždy v případě jednotného trhu chceme přidávat hodnotu, chceme vytvářet tento jednotný trh, který je tak důležitý pro tyto výrobce. V tomto případě je zajímavé, že toto jednak je návrh, který má poměrně dlouhou historii, jde až do roku 1994. Aktualizováno to pak bylo v roce 2003 a naším úkolem tentokrát je znovu toto aktualizovat tak, abychom mohli zohlednit určitou fragmentaci, která stále ještě na tomto trhu panuje, zejména v oblasti eh, stavby lodí v tom, že někteří loďaři nemají certifikaci a musí provádět eh, osvědčení pro jednotlivé trhy u těchto platů plavidel a zároveň chceme řešit otázky bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Jen pro ilustraci, eh, co do rozsahu, mi dovolte citovat z noty, kterou mám od Evropského loďařského průmyslu, který se společně s mnoha ostatními stranami podílel na konzultacích, které vedly k tomuto návrhu. A oni říkají, Eh, ty, tato eh, nová pravidla zvyšují bezpečnost provozu a přinášejí environmentální výhody a ukončí národní variabilitu, která fragmentuje trh a nutí výrobce k tomu, aby adaptovali svá plavidla pro různé členské státy. Kolegové, já si myslím, že eh, nic jasnějšího nám k tomuto nikdo nedovede říci. Jednotný trh je velmi důležitý a často zapomínáme, že i u těchto malých stavebních kamenů Zároveň spolu vytváříme velice důležitý hospodářský prostor. Je to celý dodavatelský řetězec v Evropě. Je to prospěšné pro spotřebitele, pro životní prostředí i pro biznis obecně. Co jsou tedy ty nejdůležitější body, na kterých jsme pracovali? Ze všeho nejdříve jde o eh, environmentální výkonnost motorů. Podobně jako u eh, jiného vybavení se spalovacím motorem, i zde zvyšujeme eh, účinnost a děkuji komisi za vizionářský přístup v tom, že harmonizuje eh, tyto předpisy z USA, což znamená takovou globální snahu o harmonizaci. Dále měníme klasifikaci plavidel. A to je mimo jiné nápad, který vzešel z našeho výboru, ne z komise, ale děkuji komisi za to, že ho přijala. Eh, částečně to je díky tomu, že jsme si provedli vlastní studii dopadu k tomuto konkrétnímu návrhu, kterou jsme představili radě a rada eh, se nechala zvyklat jaksi stanoviskem parlamentu a přijala vlastní stanovisko k tomuto. Takže to je pro případ toho, že si někdo myslí, že studie dopadu jsou jakýsi neužitečný divný nástroj. Vidíte v tomto případě, jak užitečné mohou být. A pak je zde celá řada dalších detailních změn, eh, o kterých snad budu moci prohovořit později, třeba až budu vystupovat na konci této debaty. Takže ještě jednou velmi rád tento návrh předkládám. Eh, je to návrh jednomyslně přijatý v našem výboru a doufám, že stejně to dopadne i na plénu zítra. Děkuji vám, pane předsedo. Thank you very much. Já vám také děkuji, pane Harbour. A nyní bych chtěl dát slovo komisi parlamentari, innanzitutto voglio ringraziare. děkuji vám, pane předsedo. A já chci na úvod poděkovat parlamentu, chci poděkovat panu Harborovi. Díky němuž bylo dosaženo dohody ve věci této směrnice o rekreačních eh, plavidlech a skutrech. Uplatnili jsme na ně striktnější limity a pravidla a také jsme sladili směrnici o rekreačních plavidlech s legislativním rámcem. To znamená zejména sladit povinnosti pro ekonomické operátory. Obecně lze říci, že ty základní změny zlepšují ochranu životního prostředí a kromě toho tedy doporučujeme také další fázi limitu, pokud jde o emise, 20% limit v případě NOx CO2, a pokud jde o tedy částice. Existují různé varianty a my jsme nakonec zvolili přístup, který nejenom chrání životní prostředí, ale zároveň podporuje i konkurenceschopnost tohoto odvětví v Evropské unii. Chci zdůraznit, jak důležité toto odvětví je. Máme 37 tisíc společností, které působí v této oblasti a zaměstnávají 230 tisíc osob, 20 eh, miliard eh, eur představuje příjem a z toho velká část těchto eh, podniků jsou malé a střední podniky. 48 milionů lidí se rekreují tedy na vodě, používají přitom tato plavidla, ať už s motorem nebo bez motoru. A to ukazuje, jak je nezbytné mít legislativní rámec. Hovořili jsme také s americkými partnery, abychom sladili naše emisní limity se Spojenými státy a abychom pomohli malým a středním podnikům přizpůsobit se těmto striktnějším emisním normám. Balíček, o kterém se dnes bavíme, je vynikající příklad sladění zájmu průmyslových politik a domnívám se, že je to přístup, který bychom měli v Evropě prosazovat i obecně i v rámci naší průmyslové politiky. Existuje celkový konsenzus, že bychom měli v některých oblastech zachovat status quo, protože lidé jsou zvyklí na stávající kategorie a kdybychom je měnili, museli bychom přihlédnout k mnoha různým fázím, fázi designové, fázi výrobní. To by mělo pak zase další dopady na spotřebitele. Takže pokud jde o tu fázi designu, tak tam um, povedeme se všemi zúčastněnými strany debatu, ale řekli jsme si, že prozatím bychom tento bod odložili a zabývali bychom, bychom se tím v budoucí legislativě. V tomto návrhu jsme ovšem akceptovali návrh parlamentu, abychom změnili formulaci některých stávajících kategorií. A pokud jde o eh, hlukové emise, vedli jsme dialog se zúčastněnými subjekty a opět jsme dospěli k názoru, že by nebylo na místě teď tyto limity měnit. Je tu otázka měření emisí která ještě není úplně jasná, ale v některých citlivých oblastech můžeme i bez změny těchto plavidel situaci zlepšit a pak v další aktualizaci směrnice už vezmeme na vědomí výfukové plyny a hlukové emise a různé designové kategorie. Nemohu teď předjímat výsledky budoucí práce, ale mohu vás ujistit, že budeme usilovat o větší pokrok na poli ochrany životního prostředí. S tím, že připomínám, že chráníme i pracovní místa, zvláště u malých středních podniků. Děkuji. A dávám slovo panu Tatarelovi, jehož však nevidím. Takže pan Šváb, prosím, máte slovo. Um, Pane předsedo, pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové, nejdříve bych chtěl blahopřát našemu předsedovi výboru, panu Harberovi, ke skvělé práci který se právě zabýval rekreačními plavidly a vodními skútry. Já se domnívám, že opravdu byl odveden skvělý výkon. A toto souvisí s tím, že jsme vycházeli z dobrého návrhu komise a chtěli jsme harmonizovat tento náš společný trh tak, abychom opravdu mohli jezdit všemi těmito plavidly na všech vodních plochách v Evropě. Za druhé se také podařilo ukázat, že takzvané hodnocení dopadů také má praktický užitek, jestliže se podaří najít vědce, dobré vědce, které takovéto hodnocení eh, zpracují a jestliže potom také eh, jsou i poslanci přesvědčeni o tom, že tato studie je dobrým základem pro další cestu. A já musím říci, že hodnocení dopadu jasně ukazuje, že tato technická práce přináší našim občanům přidanou hodnotu. Já jsem právník a proto na to nahlížím také z právního hlediska. My jsme se dohodli ve výboru na konzensu a to také nabízí větší Eh, bezpečnost pro plavidla a tím pádem také splňujeme právní požadavky v rámci EU. Komise podobně hovořila jako u pyrotechnických produktů a já vám děkuji, pane předsedo. A dalším řečníkem je pan Repo. Pane předsedo, pro mě bylo ctí a radostí pracovat jako stínový zpravodaj, protože toto téma je velice zajímavé. Já chci poděkovat panu Melkonovi Habrovi jako zpravodaji, protože nás dobře vedl a zpracovali jsme skvělou zprávu a tato zpráva je ve prospěch spotřebitelů tímto způsobem také zvyšujeme bezpečnost rekreačních plavidel. Za prvé se to týká ochrany proti úrazům a haváriím a také pokud se týče emisí, tak e, Tady myslím například také na bezpečnost elektrického vedení a také palivového vedení. Toto všechno je výhodou a také budeme mít možnost využívat na rekreačních pavidlech bio pohoné látky. Tím se také zvyšuje konkurenceschopnost. Pro nás je to opravdu dobrý vývoj. Děkuji vám. A dalším řečníkem je pan Manders. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Rád bych z celého srdce poděkoval Malcolmu Harbrovi za e, skvělou spolupráci a za to, že jeho výbor přijal toto, e, tuto složku jednomyslně. To poukazuje na to, jak skvělou práci odvedl. E, občas máme určité pochybnosti o tom, co dělá komise velmi často jejich eh, návrhy eh, jsou jaksi v pravém úhlu k našim, ale zde je to naopak, zde v podstatě zohledili naše poznámky, co do studie dopadu a tak dále. Bezpečnost pro uživatele a životní prostředí, to je velmi vysoko na našem eh, pořadu priorit. Rekreační pravidla, plavidla a vodní skútry musí zvýšit svou bezpečnost a výbor pana Malcolma velmi dobře přeskoumal, zda je možné vytvořit i evropskou licenci. Ono nestačí mít bezpečné plavidlo, ale ti, kteří ho řídí, musí vědět, jaké podmínky musí splňovat. Doufám, že i komise nám k tomuto poskytne jasné stanovisko. Kromě toho eh, si myslím, že jsme odvedli velmi dobrou práci, bude to schváleno bez problému a je to podpoření vnitřního trhu. Děkuji jako další na jednu minutu paní de Martini. Grazie presidente, komisario Tajani. Děkuji pane předsedo, vážení komisaři, vážení kolegové. Ráda bych poděkovala panu Harbrovi, panu předsedovi za skvěle odvedenou práci k bezpečnosti a ochrany životního prostředí vyplývající z rekreačních plavidel a vodních skútry. Pro naši zemi, pro Itálii je to velmi důležité. Je rovněž velmi důležité, abychom zajistili, že kdokoliv eh, plave v moři eh, kolem těchto plavidel, bude v bezpečí. Bohužel v minulém roce zemřela celá řada lidí v Itálii právě v důsledku toho, že se střetli s rekreačními plavidly, aniž by to jejich, eh, jejich kapitáni věděli. Takže je to velmi aktuální téma. A komise musí zajistit, že lidé, kteří plavou více než 100 metrů od pobřeží, budou také chráněni náležitými bojemi eh, tím, že budou tady varováni, aby se vrátili zpět k pláži. Ehm, nesmíme zapomínat například ani na potápěče, kteří takovéto boje už používají. Děkuji paní Hanzlík. Šanovní Děkuji. Dámy a pánové, já blahopřeji zpravodaji z celého srdce k jeho skvělé práci a také k dosaženým kompromisům. V EU máme mnoho milionů rekreačních plavidel a tato plavidla by také měla respektovat veškeré bezpečnostní požadavky. Na návrh komise obsahuje jak eh, kritéria důležitá pro životní prostředí, tak i další kritéria. Ta se týkají především emisí a také hluku. A tady hovoříme nejenom o plachetnicích a jachtách, ale také o nafukovacích eh, plavidlech s vnějším motorem. Je tedy důležité, aby všechny tato plavidla plnila veškeré požadavky bezpečnosti, když jsou uvedena na trh a toto je pro spotřebitele mimořádně důležité. V této souvislosti musíme zdůraznit, že v oblasti rekreačních plavidel pracuje více než 37 tisíc podniků a většina z nich jsou malé a střední podniky. V této oblasti pracuje více než 270 tisíc pracovníků tyto podniky a tyto zaměstnavatele budou také e, pokrytí touto změnou zákona. Já také děkuji zpravodaji za to, že dokázal eh, opravdu precizně formuloval definice. Tento návrh je velice technický. Malcolme, blahopřeji ti ještě jednou z celého srdce a přeji ti hodně úspěchu. Děkuji. Next speaker is Mr. Mirs. Následuje pan Mirsky. Pane předsedo, chci poděkovat zpravodaji za tuto důležitou práci již bylo schváleno v parlamentu hodně usnesení a my můžeme říci, že toto usnesení bylo skutečně zapotřebí, tak, abychom vnesli systematický pořádek do situace výrobců. Chci upozornit na to, že potřebujeme takové standardy, které neumožní monopol pro velké výrobce. Na Eh, do výroby se musí zapojovat i malí výrobci a, musí se zapojovat do výroby malých rekreačních plavidel. Já jsem přesvědčen o tom, že tento návrh vysílá jasný signál. A nyní pan Gál Pelč, dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Ta... Nejdříve bych chtěla poblahopřát předsedovi výboru IMCO, který si tento dík skutečně zaslouží, protože jeho zpráva má další přidanou hodnotu a on také prováděl svoji práci velice pečlivě, zabýval se mnoha technickými detaily a vyjedřil mnoho te- vyřešil mnoho technických problémů. Chci zdůraznit tři záležitosti. A to jsou za prvé limity, eh, jejich harmonizace byla mimořádně důležitá. Podíváme-li se na technologický vývoj, tak moderní technologický vývoj je prospěšný pro nás, pro všechny. Potom emisní hodnoty a další hodnoty, například hluk a také výfukové plyny byly v této souvislosti zohledněny. Druhé téma má co dočinění s bezpečnostní doložkou. Já chci zdůraznit, že nyní konečně máme právní základ. Jak eh, stáhnout z provozu dopravní prostředky, které představují obecné nebezpečí. Já považuji za mimořádně důležité, že nová hodnocení konečně začala fungovat, protože také většina lidí kupují ty, tato plavidla ze třetích zemí a často tato plavidla nesplňují naše normy. My musíme postupovat velice pečlivě neboť toto téma se týká hodně občanů. Eh, Dalším řečníkem je pan Koferaty na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, tady to, co projednáváme, je velmi kvalitní návrh směrnice o těchto plavidlech díky práci pana předsedy Harbora a díky veškeré té pozornosti, která byla věnována těmto důležitým aspektům. Já se domnívám, ale že tato směrnice by měla být eh, doplněna ještě některými definicemi. Ale co mi přijde eh, velice důležité, je, aby se z toho stal jakýsi důležitý odkaz, jakýsi Eh, a to sice téma bezpečnosti a životního prostředí, nejenom jako hodnoty pro uživatele, tedy pro spotřebitele, ale jako hlavní centrální osa konkurenceschopnosti, protože tento sektor se týká vel mnoha malých a středních podniků a může se dotýkat celé eh, škály výrobního sektoru. Já tedy doufám, že zítra eh, bude tento návrh schválen, nicméně je opravdu velice důležité, abychom kladli důraz také na aspekty, jako je bezpečnost a životní prostředí. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Nyní se dostáváme k postupu Catch the Eye. Je zde jenom jeden řečník, pan Paška má jednu minutu. předsedající, vážený... Pane předsedo, vážený pane komisaři, Různorodost plavidel používaných na rekreační účely může být problém při formulování univerzálního předpisu, který upravuje požadavky na bezpečné používání těchto plavidel a ekologické používání pravidel. Proto je třeba ocenit práci všech, kteří se podíleli na přípravě směrnice. Eh, děkuji tedy komisi i panu zpravodovi Harbrovi. Směrnice se vztahuje na všechna pravidla, od malých nafukovacích člunů s přívěsným motorem až po velké námořní jachty. Ehm, bylo třeba nalézt eh, společné požadavky soustředit se na stabilitu a bezpečnost plavidla, bezpečnost motoru, elektrických zařízení a, a dopad na životní prostředí v oblasti hluku a emise vý, výfukových plynů, to je velice logické a správné. Jsem přesvědčen, že tyto nové posuzovací postupy budou přínosem pro celou škálu rekreačních plavidel. Děkuji. Děkuji a nyní na závěr bych chtěl předat slovo komisaři Tajánemu. Tajani, Pane komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem europoslancům, kteří přispěli k dosažení takto důležitého výsledku v co se týče ochrany životního prostředí, ale také při prosazování moderní průmyslové politiky. Připojí se k tomu, co řekl pan poslanec Koferaty. Je to důležitý signál také e, směrem k růstu a podpoře naší ekonomiky a zejména co se týče postavení malých a středních podniků. Vyskytli jsme se tady zajímavé návrhy paní Demartini či pana Mandelsona. E, Mám pocit, že jsou to zajímavé myšlenky, které musíme určitě přeskoumat, co se týče evropského, eh, evropského průkazu. Tak já jsem již požádal příslušné úřady, aby vyhodnotili možnosti, aby byl navržen takovýto postup, ale zatím nebyl nalezen právní základ v rámci jednotného vnitřního trhu, za který já odpovídám, který je v mé gesci. Uh, Nicméně je možné, že bude nalezen právní základ v oblasti dopravy, kde již existuje evropský mm, průkaz pro dopravu nákladu takže já požádám své generální ředitelství, aby zahájilo kontakt s generálním ředitelstvím pana komisaře Kalase, tak aby byly zváženy možnosti stanovení takovéhoto evropského eh, řidičského průkazu. Co se týče eh, příslušných plavidel, tak zde bych chtěl informovat kolegů, že by bylo vhodné, abychom zde nalezli určité typologizované evropské řešení a budeme vás pochopitelně i nadále informovat, jak se celá věc vyvíjí. Co se týče kompromisních balíčků, tak my se k tomu stavíme velice pozitivně, k celému tomu bloku. Doufáme, že dojde k rychlému přijetí, ale zároveň jsme trošku zmatení kompetencí toho výboru, jak se o tom hovoří ve směrnici, kdy mm, a doufáme, že příslušný výbor tedy dá k dispozici zápis. Takže ještě jednou děkuji panu poslanci Harbrovi a také děkuji všem ostatním poslancům, kteří se eh, takto pozitivním a konstruktivním způsobem zapojili, aby pomohli tomuto sektoru, který má určité potíže. Toto jsou velmi důležité signály, které pomáhají našemu průmyslu, které pomáhají malým a středním podnikům, které jsou eh, v jedinečné pozici při vytváření nových pracovních míst. Takže tím dáváme naději i našim občanům. Děkuji. Mnohokrát děkujeme, pane komisaři. A na závěr bych chtěl dát slovo zpravodaji panu Harprovi. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat všem kolegům, kteří přispěli do diskuse a byli velice milí při hodnocení práce, kterou jsem odvedl. A byla to ale, bylo to společné úsilí. Velice děkuji. Vidím ale, že většina stínových zpravodajů už odešla, je již pozdě. V každém případě jim chci poděkovat. Děkuji jim panu Repovi, Švábovi, Mendesovi a také paní Růle ze Zelených. A pokryli jsme celou řadu nejrůznějších aspektů v rozpravě. Já chci jenom říci, že v současné době se dostáváme do fáze implementace. Měli jsme diskuse, obtížné diskuse eh, v rámci našeho výboru. Hovořili jsme o kometologii. A budu rád, když nám komise eh, řekne svůj názor později o kompromisních pozměňovacích návrzích. V každém případě chceme, aby parlament monitoroval nadále, co probíhá. Nemáme specifickou roli ve fázi implementace. Ale myslím, že je trochu frustrující, když schvalujeme legislativu a poté nejsme schopni vidět, jak to funguje v praxi. A to také kvůli dlouhé časové prodlevě. Já doufám, že v rámci našeho výboru a následného výboru budeme moci eh, toto téma nadále slehovat a slehovat je, sledovat jeho implementaci. A také doufáme, že v budoucnu dojde k pokroku, pokud jde o sledování emisí a snižování emisí byla velká prodleva mezi hlasováním ve výboru, což bylo v červnu minulého roku, a hlasováním na plenárním zasedání. A to proto, že odborníci v radě se nescházejí tak často a my jsme si říkali, že jim nejprve pošleme výsledek v prvním čtení, veškeré údaje a poté teprve se budeme snažit dopřipravit celý ten balíček. Bylo to během irského předsednictví a děkuji Michaelovi Kleinovi, který to celé vedl. Spolupracoval úzce se mnou, s mými kolegy a se službami komise. Já doufám, že celý návrh bude zítra podpořen při hlasování. Děkuji. Ladies and gentlemen, the debate. A děkuji, dámy a pánové, tímto končím diskuzi. Hlasovat se bude zítra v 11.30. Point... Uh, Dalším bodem na pořadu jednání je návrh usnesení o technických požadavcích a správních postupech